Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vždycky jsem chtěl do Evropského parlamentu, dokonce jsem chtěl předseda výboru, někdy se mě to nepovedlo, tak jsem velice rád, že tady teď chvíli můžu sedět na vašem předsednickém křesle. Rád jsem se mezi vás vrátil. V plénu jsme vystupovali o ozelenění své politiky. Bylo to pár dní předtím, než jsme učinili klíčové rozhodnutí a před pařížským kopem 21 jsme se setkali s tímto výborem. Já vím, že tady v mezičase uplynula, uplynula dlouhá doba. Ale zdá se, že vždycky potom jsme měli dopad na diskuse na kopu a doufáme, že to bude platit i letos. Děkuji mnohokrát panu předsedovi Kanfánovi za to, že jste mohl vystoupit. Minulý týden jste přijali usnesení, ve kterém říkáte, že panuje nouzová klimatická situace. Já s tímto hodnocením úplně souhlasím a souhlasím s tím, že je potřeba konat. Rok, do, rok 2030 bude opravdu poslední šancí zvrátit klimatickou katastrofu. Totež platí i pro ochranu biodiverzity a ekologických systémů. To bude určitě zásadní téma i na rok 2020 a proto musíme mít stejně ambiciozní cíle, jako jsme měli i u klimatického summitu. Myslím si, že je možné se postavit klimatické krizi čelem, ale musíme tak učinit rychle a ve spolupráci. Od našeho vystoupení na plénu před několika týdny se v bance posunula situace způsobem, který všechny překvapil, včetně nás samotných, který, kteří tuto banku vedeme. My jsme tušili, že to bude těžké. 28 členských států nemá vždy stejný názor na otázku tak složitou, jako je tato. Nakonec se nám ale podařilo získat velkou většinu, jak těch, kteří mají kapitál, tak těch, kteří mají hlasy. Podařilo se to našim týmům a především třem míst, a, eh, eh, viceprezidentům banky. Kolega Dury, ten zde je a pracoval na této nové politice, jejímž cílem bylo i odklonit se od fosilních paliv. Možná, že se zmíní o tom, jak se mu ostatní stavili do cesty. Emma Navarro, to je kolega, který má na starosti klima, kolegyně, pardon, která by tady měla být. Určitě bude k dispozici, až budete potřebovat, ale ta už dneska zasedá v Madridu, takže se omlouvá za svou nepřítomnost. A Ivas Fajol, který je ambiciozní v oblasti řádných a ekologických financí a také má klimatické ambice a velmi protlačoval toto téma v bance. Pokud na některé otázky nebudu schopen zodpovědět, protože jim nerozumím nebo nejsou součástí mé práce, tak bych eh, dva pány viceprezidenty zahrnul do odpovědi. V usnesení na COP 2000 na, COP 2000, na následující COP eh, Evropský parlament přivítal toto na vše rozhodnutí. A musím říci, že 4 tisíce našich zaměstnanců to vnímá velmi pozitivně a motivuje to. 14. listopadu se EIB rozhodla, že zásadním způsobem navýší své ambice. Přestane financovat nezměněné projekty s fosilními palivy a pustí se do nejambicioznější klimatické investiční strategie. Na základě pařížské zkušenosti před čtyřmi lety, kdy my jsme vedli vícestrané banky pro rozvoj, se i tentokrát posadíme do sedadla řidiče a ostatní se k nám přidají. Za prvé navýšíme podíl klimatických opatření a opatření na, udržova, na trvalé udržitelné hospodářství na 50% do roku 2021. Někteří dokonce říkají, že EIB by se měla jmenovat klimatická banka. No my se tak sice nemenujeme, ale už desetiletí klimatickou bankou jsme ve světě absolutně nejvíce půjčujeme na projekty bojující se změnami klimatu a musíme v tom pokračovat. Před deseti lety jsme půjčovali do této oblasti 15%, v Paříži jsme slíbili 25%, teď jsme na 27% a bude to ještě výše. Do roku 2020 chceme podpořit více než 1 trilion euro do tohoto cíle. Budou to investice do roku 2030. Když jsem oznámil na valném zhromáždění OSN toto číslo, tak jsem se z toho trochu klepal. Bylo to předtím, než jsme se setkali, předtím, než mě to schválili orgány banky, takže jsem stál trochu na tenkém ledě, ale podařilo se nám to. Za třetí, veškeré financování sladíme s cíly a principy pařížské dohody do konce roku 2020. To je také důležitá část tohoto programu. Protože pokud přislíbíme, že 50% půjček půjde do boje proti klimatu, tak potom těmi zbývajícími 50% přece nemůžeme zničit cíle, které jsme dosáhli tou první polovinou. Takže v dobrém vědomí dát 50% a ve špatném vědomí dalších 50% to mi nic nevyřešilo. Navíc je opravdu naléhavě potřeba aby bylo jasné, jak se to bude financovat. Často se hovoří o ekologických obligacích, my jsme je vymysleli před 12 lety a lidi říkali, že jsme blázni tehdy. Ne teda já osobně, já jsem nebyl, ale můj předchůdce. A tehdy opravdu měli velikou odvahu. A navíc jsme měli v lucemburské burze výborného partnera, která v této oblasti je skutečně dynamickým aktérem. Brzy ale bylo jasné, že potřebujeme jasná pravidla určující, co to je ekologický dluhopis. Nemůžeme jenom vzít dluhopis, vymalovat ho zeleně a říct, že je ekologický. Investoři musí vědět, co se s jejich penězi děje ve vašich rukou a proto to musí být transparentní. Musí to být odpovědné a musí to být udržitelné. A to všechno musí být kontrolovatelné podle mezinárodních kritérií, co to ekologické je. Existuje pracovní skupina pro tyto zásady, kterou ovlivňují do značné míry naši odborníci. A podařilo se jim posunout věci poměrně daleko, ale já souhlasím s Evropskou komisí v tom, že je potřeba vytvořit pořádný rámec pro tuto klasifikaci, tak aby tedy bylo jasné, že lidi nebudou podvádět a říkat, že je něco ekologické, když není. Natírat něco na zelenou, to je riziko pro naši důvěryhodnost vůči občanům a investorům, kteří potom nebudou muset věřit nebo mohou přestat věřit v ekologickou politiku. Investor funguje velice rychle. Pokud nám přestane věřit, máme velmi rychle problém. Tato rozhodnutí tedy vysílají velmi silný signál do světa. A my také chceme vyslat signál v Madridu, že v boji proti klimatickým změnám je Evropa číslem jedna a že jim chce zůstat tím, že zintenzivní svou činnost. To také znamená, že když budeme rychle vyvíjet potřebné technologie, a to i kvantitativními skokovými změnami, tak zůstaneme na prvním místě celosvětově. A to v době, kdy každodenně tracíme, tratíme konkurenceschopnost, protože nedostatečně investujeme. Dáváme do inovace o 1,5 z HDP méně než v Ázii a v Americe. Takže prostě zjevně tady budeme muset eh, to trochu zintenzivnit. Klimatická politika to není žádná charita, to je dobrá příležitost pro rozvoj trhů, kterou musíme využít. Banka se bude těšit na spolupráci s vámi, s komisí a s radou při implementaci ambiciozního evropského no-, zeleného údělu nebo zelené dohody. A já si myslím, že banka je také kritickým předpokladem pro to, aby naše budoucnost byla uhlíkově neutrální. Je jasné, že v této oblasti nemáme dost veřejných peněz. EIB chce tedy mobilizovat soukromé prostředky a, a poskytovat také poradenskou činnost, tak aby tedy přispěla k Evropskému investičnímu fondu, který bude důvěryhodný a trvale udržitelný. Poradenské služby také chceme využít k tomu, abychom mohli podpořit Evropskou komisi a její mechanismus spravedlivé transformace. My si velmi dobře uvědomujeme, že transformace, která je potřebná pro naplnění cílu pařížské dohody, bude mít dopad na některé sektory a některé obce více než na jiné. Proto tedy chceme podpořit tuto, tento spravedlivý přechod pomocí těm, kteří jsou v, v nejzranitelnější pozici. Nová politika půjčování do energetiky zde navrhuje jistá opatření. Například balíček pro energetickou transformaci. Jehož součástí je možnost za výjimečných okolností financovat více než jenom 50%, tak jako to bylo teď. Spravedlivá transformace ale to není jenom energetická politika. Nejsou to jenom obnovitelné zdroje. Není to pouze zvyšování energetické účinnosti, ale také vytvoření nových hospodářských perspektiv, růstu a pracovních míst. Protože určitě v oblasti fosilních paliv přijde řada lidí o práci a prostě z někoho, kdo pracoval v dole za dva roky, neuděláte podnikatele a ředitele startupu. To nejde trošku praktičtěji, jak chceme tuto ambici naplnit. Naše skupina, tedy banka a fond, pracuje na cestovní mapě pro cestu do roku 2025, abychom v letech 2021 až 2025 mohli tuto vizi naplňovat. A, a e, tuto vizi také předložíme Evropskému parlamentu. Tato cestovní mapa pro leta 2021 až 2025 vychází ze stávající klimatické strategie EIB, která je v tuto chvíli přeskoumávána. Byla schválena v roce 2015 a od té doby došlo k zásadnímu pokroku v implementaci a naplňování závazků, které jsme na sebe vzali v Paříži před čtyřmi lety. Potřebujeme intenzivně spolupracovat s bruselskými a štrasburskými evropskými institucemi. Je totiž jasné, že činnost této banky vždy vyžaduje určitý trojuhelník. Na, jednom, na jedné straně máme půjčování, evropské zdroje a jejich propojování se soukromými zdroji a poradenská činnost. A z toho důvodu potřebujeme spolupracovat s vámi, s komisí a s podporou členských států. I třeba v oblasti evropského rozpočtu. A proto potřebujeme vědět, co je součástí té nové zelené dohody a balíčku pro spravedlivou transformaci. během nadcházejících týdnů, a to v úzké spolupráci s panem místopředsedou Timmermansem a jeho týmem, ale konec konců hovořili jsme o tom i s paní von der Leyen, že je tedy potřeba spojit cíly. Všichni totiž mluvíme o vizi a když mluvíme o vizích, tak lidé znervozňují, říkají se, když někdo trpí vizemi, měl by k psychiatrovi Tady nejde jenom o vize, tady jde o jejich naplnění. Nemůžeme tady mít jenom kostry, na těch kostrách musí být svaly a zbytek. Takže prostě je potřeba říct si, co to znamená, ta nová zelená dohoda a, a ta spravedlivá transformace. A my se snažíme v tomto velmi komunikovat s Evropskou komisí. Děkuji vám zatím za pozornost a rád zodpovím na vaše případné otázky. A pokud v té omezené časové lhůtě, kterou máme, pro dnešní diskusi nebudeme schopni odpovědět, tak tak učiníme následně písemně. Máme tady také k dispozici kolegy z bruselské a lucemburské úřadovny. Dobrá. Teď už se zdá, že to funguje, tak eh, se zase můžeme přesadit. <laughs> Seems to be working. Takže se zdá, že to už funguje. Dobrá, takže začneme tedy koordinátory za politické strany EPP Petr Líze. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane prezidente Hojere. Nakonec se zde citovala slova bývalého spolkového kancléře sociálně demokratického, který řekl, kdo má vize, tak by měl jít k lékaři. Já si nicméně myslím, že je dobré mít vize. Paní Ursula von der Leyen má jasné vize klimaticky neutrální Evropu do roku 2050, ale myslím si, že ta vaše připomínka byla myšlena tak, že bychom neměli zůstat u vizí, ale měli bychom je přeměňovat eh, skutečně v realitu. To je pro nás jakožto EPP nesmírně důležité a musíme tedy také ukázat jasné perspektivy lidem, například, kteří se živí tedy těžbou uhlí. Já bych měl dvě konkrétní otázky na vás. Minulý týden jsme, jste vlastně schválili velkou většinou, eh, jsme podpořili tedy závazek a novou cestu Evropské investiční banky která vlastně už nebude tedy podporovat financování eh, fosil, využívání fosilních paliv. Je to tedy také možnost pro CCS, aby se dále podporovaly tyto technologie zachycování uhlíku. A druhá otázka, ještě není zcela jisté, co bude s plynem jakožto přechodnou technologií v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie. To je něco, co je nutné, aby tedy země věděly, nejen do, v roce 2050, ale jaké jsou tedy vyhlídky pro eh, odchod tedy od uhlí poměrně eh, ještě někde je eh, uhlí tedy hodně využíváno a myslím si, že tedy investice do plynu a ve spojení s obnovitelnými zdroji jsou dobrá investice. Budete to tedy takto podporovat? Děkuji. Za S a D Jute Gutal. Gutaland? ne, něk- zástupce její. Děkuji, pane doktore Hojere. Děkuji za vaše úvodní slova. My jakožto SAD samozřejmě vítáme přechod z EIB do, nebo její části do klimatické banky. Tam vy jste hovořil o eh, plynech tedy s nižšími, plynu s nižšími emisemi, emisemi, takže by nás zajímalo, co přesně to znamená. A potom, co se týká investic do fosilních paliv, jak to tedy bude pokračovat, na to se už ptal kolega. V současné době parlament diskutuje o té zelené klasifikaci a jak víte, tak víme, tak 50 investic do EIB bude směřováno do těch zelených investic a těch dalších 50% do jiných. Tedy mohlo byste nám říci, že je záruka, že nepůjdou tu ty investice proti cílům pařížské dohody? Také se hovoří o jasné definici takzvané hnědé, hnědé, hnědé taxonomie, hnědé klasifikace. To by určitě také pomohlo, eh, tato jasná klasifikace pro investování EIB za Renew. Nils Torvalds, děkuji Paskale. Omlouvám se, že můj hlas není příliš hezký, no ale bohužel jsme lidé, tak občas nás něco skolí. Takže co se Hovoří se zde o klimatické neutralitě, máme různé technologie, které státy využívají. Vypadá to jinak pro dopravu v oblasti stavebnictví a v jiných průmyslových odvětvích a většinou jsou také různé investiční cykly do různých technologií. Máme jiné rozdílné podmínky, jakožto pozadí toho všeho banka by měla být schopna určitým způsobem toto tyto různé aspekty přizpůsobovat a je to takový kaleidoskop, který se otáčí s postupem času a ukazují se ty jednotlivé obrázky, a které jsou opravdu hodně různé. A moje otázka, jak tedy budete řešit všechny tyto záv- závažná, všechna tato závažná a někdy protichudná fakta. Děkuji za zelené. Řečník, ne, je tam změna, je to jiný řečník, tak prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Hojere. Skutečně my, zelení, se také domníváme, že je to krok správným směrem, ale máme některé otázky ještě, co se týká přesné implementace toho, co děláte, jak budete postupovat při realizaci. Vy už jste se z... hovořil o té cestovní mapě, možná byste tedy mohl nám trošku více vysvětlit, co tím myslíte, jaké budou další konkrétní kroky při implementaci tady těch 50% investic do zelených technologií a potom eh, jaké bude, jaký bude časový harmonogram i v souvislosti s jinými odvětvími, jako je doprava. Potom by nás zajímalo, co myslíte konkrétně slaďováním s cíly pařížské dohody jaké jsou tedy hlavní principy, jak toto budete, ty principy budete uplatňovat a co se týká půjček do, v investování do plynu. Tam vlastně se stále ještě to financování bude pokračovat do roku 2024, jak jsem pochopil. Budete nadále financovat přechod na vytápění plynem na ty systémy, takže moje otázka je, nedomníváte se, že se, že to znamená riziko určité pro investiční portfolio EIB a jak to hodnotíte a jak definujete nízkouhlíkové plyny. Není žádná přesná definice, co tím tedy přesně máte na mysli. Jako nízko ta definice nízkouhlíkového plynu by tedy vedla k tomu, že by se dále financovala fosilní, fosilní plyn. Pak jste hovořil o klimatické strategii, kde také revidujete klimatickou strategii EIB. Mohl byste možná trošku více vysvětlit, jaké konkrétní kroky a cíle a výzvy jsou tedy v oblasti této strategie, v oblasti boje proti klimatickým změnám? Děkuji za IKEKRC pan Vondra. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane prezidente. Já bych měl, nemám konkrétní otázku, ale také jednu obecnou. Vzpomínám si na plenárce před několika týdny, kde zde byl váš kolega, ale nedostal jsem odpověď. Já jsem z Prahy, z České republiky, to je tradiční křižovatka, dopravní propojení Berlína s Vídní, Frankfurtu s Varšavou. Nedefinoval jste nějakou dálniční síť. Praha je přetížena kamiony, které jdou, jezdí všud, Všude. Jak už to Piráti jsou součástí strany zelených a slíbili, že, invest, že bude investování ze strany EIB do, EIB do obchvatu Prahy. Jakmile by byl dokončen tento obchvat, tak by to výrazně snížilo znečištění vzduchu emisemi v našem hlavním městě. Ale zaznělo tam, že by to nepřispělo k plnění klimatických cílů. Přece by to ale zlepšilo, že by to zlepšilo lokální kvalitu vzduchu, ale nepřispělo by to k, lokální, eh, k, k globálnímu zlepšování ovzduší. Mohli bychom tedy získat půjčku z EIB nebo ne v obecném smyslu? Zda, se tedy, zda tedy EIB poskytuje takovéto investice, zda by to bylo způsobilé pro financ, investování z EIB. Děkuji za ID. Nemáme tady nikoho na seznamu, ale děkuji, pane předsedo. Pane Hojere, Hm. Děkuji za vaše úvodní slova. A já jsem někde četla, že jste chtěli investovat eh, trilion euro do roku 2030. Je to vlastně číslo, které je plánované na hm, eh, výdaje EIB na základě všech těch rozprav o klimatických změnách v Evropském parlamentu. Ten, ta zelená dohoda, Green Deal, je to vlastně v současné době jediná cesta, jak bojovat je skutečně zde taková nouze, takové riziko eh, masového vymírání? A jak tedy eh, nemůžem, jak je tedy možné nepropojovat veřejné investice do tohoto, pokud se říká, že všichni vyhyneme časem, že opravdu klima je ta největší priorita v současné době, že jsme v klimatické nouzi, jak tedy můžeme toto podřídit eh, té povinnosti dosáhnout rozpočtové rovnováhy, pokud je opravdová ekologická nouze, tak mám pocit, že ji nebereme skutečně vážně. Přeměna EIB v klimatickou banku to vlastně vytvoří takovou ekonomickou bublinu, jak už jsme to zažili v minulosti. Nemyslíte si, že zde hrajete hru na velké investory, na velkou banku, spíš než abyste skutečně plnili ta skutečná přání a potřeby evropských občanů? Mohl byste mi tedy vysvětlit, jak se vlastně dá skloubit ta vůle, to volání po tom, abychom udělali vše pro to, aby nedocházelo k, k, k vyhynutí všech eh, živočišných druhů a, a na druhé straně, abychom vlastně hlídali každý centim, které člens, který členské státy může utratit eh, v tomto důležitém boji. Děkuji. Děkuji. Poslední koordinátor Silvia Modexa, GUENGL. Děkuji. Děkuji, pane předsedo a vážen, vážený pane prezidente, děkuji vám za vaše úvodní slova. Ano, je to samozřejmě obecně velmi dobré, že jste eh, se rozhodli eh, k tomu kroku upouštět od financování do fosilních paliv, že je tedy budete postupně omezovat. Když se podíváme na časový harmonogram, tak bychom ještě mohli být poněkud striktnější, tak aby vlast a ty státní pomoci a jiná opatření, která existují, abych, která vlastně jsou v rozporu s tím, o co se zde snažíme. Takže já bych měla dvě otázky. Plyn, to už se zmínili ostatní kolegové, a potom eh, energetická účinnost. Máte do roku 2000, poukázal jste na cíle do roku 2050, to se týká nás všech samozřejmě, ale vycházíme z toho, že i rok 2030 by měl být velmi důležitým cílem a v této souvislosti potřebujeme jasný časový plán, jinak bychom nemohli tyto cíle do roku 2030 2030 a ani do roku 2050 vůbec splnit. Stále se říká, že jsou zde klimatické změny, že si připravujeme cestu, jak to řešit, ale ty cíle v souvislosti s rokem 2030 nejsou jaksi eh, dostatečně vědecky podložené. Máme zde tedy tu zelenou dohodu, která bude předložena, a vlast, ale jak jsme slyšeli, nenabízí nám dostatečná opatření a my nyní nejsme na takové cestě eh, tak, abychom skutečně mohli splnit pařížské cíle. Takže rok 2030, to je alfa omega. Potom zde zazněly otázky k tomu nízkouhlíkovému plynu. Co to znamená? a jak, se, jak to funguje, jak se bude skladovat tento plyn. Nemáme ještě žádné možnosti průmyslového využití. Co tedy přesně znamená low carbon gases, nízkouhlíkové plyny? Uh, hovořili Mělo by se skutečně spíše investovat do opravdu obnovitelných zdrojů energie. To je samozřejmě nesmírně důležité i pro vytápění budov. Potom, co se týká energetické účinnosti. Pokud chceme dosáhnout cílů, tak samozřejmě se musíme podívat na to, jak by se ty investice měly eh, vynakládat tak, aby eh, se zohledňoval celý životní cyklus budov například, aby ty investice pokrývaly tady celý životní cyklus budov. Děkuji. Potom, eh, takže nyní vám dám tedy slovo, abyste zodpověděl tyto otázky. Tímto uzavírám seznam řečníků. Máme ještě devět dalších řečníků, tak prosím dodržujte přesně čas jednu minutu na otázku, jinak by nebyl čas na odpovědi. Tak eh, potom budeme hlasovat, čili musíme začít včas. Tak ještě za EPP paní Maja Spiraky. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo a děkuji, pane Hojere, že jste tady. To by je velice zajímavá diskuse a já bych se chtěla zeptat sručně na dvě otázky. Za prvé, eh, my u nás máme dvě regiony, eh, západní Makedonie a si eh, ty megalopolis, dvě, dva regiony, které jsou v takové přechodné situaci. Co by bylo možné navrhnout místním orgánům? aby bylo možné eh, navrhovat eh, způsobilé projekty pro EIB. A za druhé je to otázka, která se týká používání plynu. Eh, chci se zeptat v, stále v tomto rámci. Ty regiony v přechodu mohou použít plyn za podpory EIB, aby bylo možné usnadnit celé to přechodné období? Děkuji. Za SAD, prosím, Silvie Prodek. Děkuji, pane předsedo. Schvalování nové energetické politiky EIB 14. Eh, Tady správní rada podpořila novou strategii, která zahrnuje postupné, postupný nárůst eh, financování různých projektů v rámci klimatických eh, změn a e, je to tedy operace, která bude pokračovat až do roku 1925 EIB. E, tady má 25 svých e, projektů, které jsou věnovány klimatu. Jenom 25 A má to narůst až do 50 To je tedy jak v počtu projektů, tak i v rozsahu těchto projektů. A e, má to být také otázka environmentální udržitelnosti a podobné projekty. E, metodologie banky dnešní době neumožňuje spočítat, jestli tohoto cíle bylo dosaženo. Jaký je konkrétní cíl a jaká metodologie byla použita pro vypočítání, zda se cíl plní? Děkuji. Renew, Jan Vitema. Není tady, tak eh, Martin Asik, Hojsík. Děkuji vám. A děkuji také za prezentaci, ta byla velice zajímavá. A já bych se chtěl zeptat, jak ta politika půjčování, eh, která je velkým krokem vpřed, bude moci přispět k tomu, co já nazvu velký skok eh, ve střední a východní Evropě. Já jsem z regionu, kde velmi často Ehm, se využívají fosilní paliva, zejména uhlí a mm, je tady těžký průmysl, intenzivní na energeti- spotřebu energie. Jak tedy překonat eh, tady tento technologický, ehm, tu technologickou propast? A za zelené Jutta Varis. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane Hojere, za to, že jste mezi nás přišel. Já bych se chtěla Tady jsem. Já bych se, vám eh, bych vám chtěla poděkovat, výslovně poděkovat, eh, protože v krizi eh, diverzity, z hledis, krize diverzity je trošku přehlížená ve světle krize klimatu. A chtěla bych vidět, co EIB by chtěla financovat v této oblasti politiky diverzity. Myslíte eh, na nějaké projekty konzervační nebo zemědělské projekty, eh, které by právě podpořily diverzitu? Eh, co vlastně znamená diverzita ve městech? Bylo, byla bych ráda, kdybyste se k tomu trošku podrobněji vyjádřil. Děkuji. EKR, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo pane prezidente Evropské investiční banky, dámy a pánové. Děkuji mnohokrát za tuto schůzi. Mám několik otázek. Pokud tomu dobře rozumím, Evropská investiční banka je nezávislou finanční institucí, která má svou právní subjektivitu a která dbá jak o soukromé, tak o veřejné peníze. Moje první otázka tedy zní, do jaké míry a na jakém základě bude probíhat spolupráce mimo jiné s Evropskou komisí, která snad za chvíli přijde s konkrétními návrhy a konkrétními řešeními týkajícími se eh, té zelené dohody. Omlouvám se, ale zjevně není slyšet tlumočení do angličtiny. Minimálně já neslyším. Poprosíme ty, kteří tlumočí do angličtiny, aby mluvili více na hlas. Dobrá. Takže první otázka. Jak bude fungovat ta zmíněná spolupráce? Jak si ji představujete? Za druhé, máte na starosti obrovské sumy peněz. A proto očekávám i konkrétní odpovědi a zatím jsem se jich nedočkala. A poslední otázka se týká plynu. Pochopitelně, že se objevují nebezpečné informace toho typu, že Evropská investiční banka nebude financovat žádné projekty týkající se plynu, přičemž víme, že řada zemí, včetně Polska, v rámci transformace investovala do různých plynových projektů. Děkuji. Děkuji, eh, Mike Wallace. A prosím, další. Děkuji, pane předsedo. Eh, vaše politika eh, tady eh, má možnosti, které umožní použít peníze také v projektech skapalněného plynu, což umožní dovážet plyn z Ameriky. Místo předseda vaší banky Angel v nedávno v interview řekl, že EIB bude pokračovat v půjčování peněz na plynové projekty i pro rok roce 2021, ale bude vyžadovat splnění emisních um, standardů. A také říká, že banka bude podporovat eh, pouze takové energetické projekty, které uh, mají méně než 250 uh, cm krychlových uh, emisí. Součástí tohoto procesu je také dovoz. Podle takových dovozů a vývozů se vlastně některé projekty nemohou kvalifikovat jakožto přechodné projekty pro přechodnou dobu. 100 gramů podle toho, této skupiny je vlastně už dostatečně velká, velký příspěvek pro zmírňování klimatických dopadů. Můžete prosím vysvětlit eh, tady tento postup nebo tato kritéria? Děkuji. A poslední tři řečníci EPP, pan Bentle. Děkuji, pane Hojere, za váš úvod. Moje otázka zní, do jaké míry EIB už poskytuje kredity k financování přechodných opatření mimo EU a do jaké míry eh, považuje, eh, uvažujete o posílení těchto oprav, my jak, eh, těchto úvěrů. My jako vlastně Evropský parlament bychom chtěli zdvojnásobit toto financování, toto investování v tomto volebním období a samozřejmě také proto, že je potřeba bojovat proti klimatickým změnám na mezinárodní scéně ne, ne nikoli pouze v EU, čili do jaké míry chcete posilovat do budoucna tyto investice mimo i EU. Děkuji. Za Děkuji za SAD, prosím. Vy. E, děkuji, pane Hojere. Já jsem neslyšel e, od vás příliš mnoho o biodiverzitě. E, přece jsou tady řešení, které se opírají právě o přírodu, konkrétně u nás ve Španělsku. A konečně Eh, vy chcete financovat jisté projekty, eh, chcete pro ně zvýšit financování eh, a vlastně tady jde o financování typu rozvojové banky. Já se ptám, do jaké míry je toto kompatibilní Eh, když se financují na jedné straně, eh, je tady potřeba financovat zelené projekty, které jsou tak nesmírně potřebné a vy eh, navrhujete také financovat třeba tento projekt Triple. Ano a poslední dotaz, prosím, za Renew. Ano, děkuji, pane Hojere, za to, že jste tady. Já mám krátkou otázku. Já začnu takto. Eh, malé a střední podniky eh, jsou hybnou silou pro inovace a jsou velice dobrým řešením i pro EIB, jak zajistit, aby peníze, které se používají z EIB, šlo správným lidem na správné eh, projekty, například také z malých a středních podniků. Děkuji. Děkuji. A já vás poprosím abyste odpověděl na všechny tyto otázky za maximálně 15 minut. Ne, <laughs> dobře, minimálně 10, maximálně 15 minut. Děkuji vám, pane předsedo. To je velmi velkorysá nabídka. Nevím, jak myslíte přesné odpovědi na tyto otázky s takovým časovým omezením. Je to velká škála otázek, které jsou velmi rozmanité a možná, že u některých případů bude třeba odpovědět ještě i individuálně. Obecně vzato rozsah těchto otázek, včetně těch posledních, které jsme slyšeli, ukazuje velké spektrum aktivit naší banky. My jsme i klimatická banka a chceme být ještě více klimatická banka, chceme být ta hlavní klimatická banka a chceme současně s tím e, také i podporovat malé a střední podniky a současně chceme také bojovat proti ztrátě produktivity Eh, a konkurenceschopnosti, chceme být obchodním partnerem, chceme investovat mnohem více do inovací. Eh, to je naše největší slabina. A současně se očekává, že také budeme přispívat k celé té vizi a ambici, eh, že chceme být globálním hráčem a mít strategickou autonomii. To je pro mě velice důležitá eh, ambice zmíněná za poslední roky. K tomu všemu chceme přispívat. To znamená, když máme různé sady cílů, klima, inovace, růst, zaměstnanost a všechny ty ostatní tak eh, chceme mít jistotu, že se neutopíme v celém toto množství ambicí a že eh, eh, skloubíme i cíle, které na první pohled mohou vypadat rozporuplně. Například v západních Balkán, na západním Balkánu tomu chceme věnovat pozornost. Můžeme vidět, že hm, tyto země, se kterými spolupracujeme, kombinují ten směr vývoje směrem k EU a to všechno kombinovat s inovacemi. Tyto regiony v západním Balkánu jsou velmi ambiciozní z hlediska inovací a jsou velmi úspěšné na své cestě přibližování k EU. To ukazuje, že musíme vlastně skloubit, smířit všechny tyto ambice. A mm, jak nedávno bylo řečeno v Paříži, jak to příští týden bude řečeno v Madridu, Ehm, také to bude řečeno v OSN. Musíme udělat vše, co je možné pro klima. A musíme mít jistotu, že nebudeme, pod, nebudeme oslabovat naše úspěchy v oblasti eh, klimatu. A to není jednoduché. Někdy můžeme být sváděni k nesprávným závěrům. Já myslím, že ve světě, kde chceme být ekonomickou mocností a technologickým lídrem, musíme si Eh, uvědomit. Potřebujeme silnice, potřebujeme železnice, potřebujeme přístavy v každém případě. A to je ovšem třeba provádět na udržitelné bázi. A to je důvod, proč nechceme být snílky. Eh, věříme, že úspěchy v oblasti klimatu i zachování sítí a těchto aktivit, to všechno musí být prováděno s nejvyšší ambicí eh, v oblasti technologií a inovací. A teď eh, otázka eh, našeho podnikání mimo Evropskou unii. To je velmi zajímavé, protože můžeme vidět, co znamená ten, ten vývoj žabým skokem a musí to brát v úvahu i situaci uvnitř EU. Tady potřebujeme ten e, vývoj typu frog leap. A e, třeba v Etiopii, v Kamerunu, e, kde vidíme, jak vlastně příchod Sifonu velice revolučním způsobem přeměňuje společnost. A to má své dopady, kdy Eh, srovnáváme regiony, které mají přístup k bankám a regiony, které takový přístup nemají. A srovnáváme ekonomické aktivity malých a středních podniků, mikropodniků, a zejména s ženami v čele, ženami, které doposud tolik nebyly zastoupeny, tak eh, Afrika dnes eh, po té, co mnoho let byla zanedbávána, tak dnes Eh, si myslí, že eh, investice například do komunikací eh, přináší své výsledky. Co tedy my můžeme udělat? Uděláme tolik, kolik vy nám dovolíte, do té míry, co vy nám dovolíte a co také členské státy Evropské unie nám umožní. Můžeme tedy trošku váhat postět se více než 10 půjčování peněz mimo EU. Eh, po krize migrace eh, se Evropané probouzejí také v otázce podpory rozvoje. Eh, musíme si uvědomit, co to znamená například v Africe, kdy koncem století se výrazně zvýší počet obyvatel. Otázka, zda to má být jen charita, jenom donátoři, nebo tady má být opravdu strategie. To vyžaduje právě takový přístup rozvojové banky. Všechny tyto cíle je třeba skloubit, aby eh, šly ruku v ruce. Rozvojové projekty, které podporujeme v Africe nebo, eh, nebo v Latinské Americe nebo ve východním mm, sousedství, to všechno vyžaduje standardy, eh, které respektují životní prostředí. Takže to samozřejmě nás vede jako hlavní princip také v aktivitách mimo Evropskou unii. A teď bych chtěl ještě hovořit o té otázce stranded eh, assets, nedostatečné eh, zdroje. Eh, ano, je tady velmi mnoho dobré vůle, je tady také určitý ideologický přístup v oblasti životního prostředí, a to všechno chceme zvládat e, na úrovni vysokých technologií a e, kromě toho je třeba pracovat i se zdroji, které ne vždy rychle přijdou z banky. E, tady máme investiční projekty, které pokračují již nebo trvají již 40 let a ve kterých se uplatňujeme pravidlo odpovědného bankovního přístupu. Eh, jsou společnosti, které potřebují spolufinancování eh, a z tohoto hlediska otázka stranded assets, to nás vede k tomu, že je třeba postupovat opatrně. Eh, potřebujeme půjčovat peníze daňových poplatníků a musíme si uvědomit, že když tady nebude návratnost, bude to odepsáno jako ztráta. Eh, to je prostě určitý cyklus eh, bankovního uvažování, ale platí to i obecně v Evropě. Nedostatečně investujeme od začátku, když se pouštíme třeba do infrastrukturních projektů. Eh, ten projekt má různé fáze a aby bylo možné dospět až do konečné fáze tohoto projektu, tak je třeba mít e, dobré e, ty počáteční fáze. A to je také důležité u infrastrukturních e, projektů. Podobně jako kdekoliv jinde, tak i v Evropě to může také neuspět. Eh, je to také otázka nejenom výstavby nové infrastruktury, ale také její údržby či modernizace. Eh, v tom všem jsou velice nákladné projekty. A já pak ještě nechám prostor svým kolegům a vyjádřím se ještě k poslední věci. Eh, My kolegové se vyjádří k energetice a k dopravě. Já ještě něco řeknu, že máme velice dobrou přípravnou konferenci eh, S koalicí eh, ministrů financí pro klima eh, je to velice, velice mm, nadějný projekt, ukazuje to, jak velice důležité pro nás, pro všechny toto téma je. Chceme se ještě více soustředit na tom, co už děláme v zemích mimo Evropskou unii. Eh, je to stále důležitější a naše ambice je vyjádřena eh, iniciativou, kterou jsme eh, spolu s Francií, Německem spustili před několika lety. Chceme toto dále vyvíjet, rozvíjet a chceme mít ambiciozní agendu a jsem připraven kdykoliv o tom informovat Evropský parlament, než takové projekty spustíme. Děkuji. Thank you. Um, quite a number... Děkuji. Co se týče plynu a jeho role v nové úvěrové politice, a tak těch bylo opravdu hodně a chci se k ním dostat jako prvním. Naše nová úvěrová politika nezavrhuje roli plynu v energetické transformaci. Pouze říká, že plynárenství jako takové se musí, musí snížit své emise. Existuje tady riziko, že nás předběhnou nové technologie a že ta aktiva se budou muset rychleji odepsat, než jsme počítali. A právě proto plynárenství bude muset se dekarbonizovat. Nízkouhlíkové plynárenské technologie můžou být dobrou zálohou trvale udržitelných energií, a zvláště jak se bude zvyšovat podíl sluneční a větrné energie. Otázka ovšem je, jak definujeme tyto nízkouhlíkové plynové technologie. V energetice, která používá všechny technologie, včetně plynu, musí být splněny ty normy 250 gramů CO2 na kWh. V tuto chvíli máme 550 gramů CO2 na, káva, na kWh. A pokud víme, tak v plynárenství se dá tato norma splnit na základě stávajících technologií třemi způsoby. Za prvé, kombinovaná generace s tím, že eh, následně se používá v dálkovém vytápění to teplo, které je zbytkové. To je velice efektivní technologie a používá se. Za druhé, obnovitelné plyny, jako třeba bioplyn, syntetický plyn a možná i vodík v budoucnosti jsou zapojovány do energetického mixu, který se používá, nebo pardon, do toho plynu, který se používá při výrobě energie z plynu. Tam by se dalo splnit 250 gramů CO2 na kWh. A za třetí, ukládání uhlíku. My si uvědomujeme, že to jsou technologie, které jsou v tuto chvíli velmi drahé nejsou ještě úplně vyzrálé. A z toho důvodu jsme signalizovali, že jsme ochotni přistoupit na to, aby, to, aby naše financování šlo ruku v ruce z granty z různých modernizačních fondů, tak aby ty technologie následně pro jejich propagátory byly ekonomicky výhodnější a zajímavější. Možná jste eh, se také ptali, proč těch 250 gramů CO2 na kWh. Vycházíme tady z definice ekologického financování, zeleného financování. Musí to být projekty, které velmi pozitivně přispějí k naplňování klimatických cílů a dalších cílů ochrany životního prostředí. Ta norma 250 jde v podstatě o to, abychom to sladili s pařížskou dohodou. Ta horší norma jde o to, aby situaci nezhoršovala ale nezlepšuje jej. Čili pokud budeme financovat výrobu energie, především z obnovitelných zdrojů, které budou mít standard 100 gramů, tak tam můžeme vydat eh, zelené obligace. Nicméně, pokud budeme financovat elektrárnu, která bude mít 250 gramů CO2, tak to je pořád v souladu s Paříží, ale neříkáme tomu zelené finance. Energetická účinnost je také velmi zajímavá oblast, možná nejvíce přehlížená dosud eh, v úvěrech do této oblasti a přesto má obrovský potenciál eh, toho, aby byla daleko více financována z EIB. A bude to pořád v souladu s klimatickými cíly Evropské unie. Víme, že máme mít 200 miliard euro do toho investovaných, chceme-li dosáhnout svých cílů. Do konce roku 2020 každá nově financovaná stavba bude muset odpovídat těmto novým normám. Po roku 2020 ten požadavek bude obligatorní a budeme muset normu nastavit novou. V tuto chvíli se na tom pracuje, spolupracujeme na tom s Evropskou komisí a předpokládám, že ta nová norma se bude soustředovat nejenom na provozní účinnost té budovy, ale jak bylo řečeno, bude se muset soustředovat na účinnost po celý životní cyklus Děkuji. Děkuji vám. Už máme trochu spoždění, takže já vám děkuji, že jste přišli do Evropského parlamentu do výboru Envy. Co jste říkal o Kunmingu, to chápeme. Možná vás pozveme ještě předtím, než tam k té akci dojde, tak abyste nám vysvětlil svou strategii před Kunningem. A budeme o tom hlasovat zrovna za pár minut. Takže ještě jednou vám děkuji a uvidíme se brzy. So I'm going to switch. Takže. Hlasovat budeme francouzsky. Ne tedy furt, <laughs> ale nevadí. Takže začneme prvním hlasováním. Máte všichni sebou hlasovací karty? Dobrá, první hlasování se týká aktu přenesené pravomoci o klasifikaci označování a balení látek a směsí oxid titaničitý. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. A nyní Dovozy krmiva pro zvířata v zájmu chovu ze Saudské Arábie zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto, ale zjevně to není vidět. Mínus bylo 58. Ještě poprosím, aby to bylo vidět, i zvláště při tom dalším hlasování na... Takže 58 bylo proti, 12 bylo pro, 71 vidíte a jeden se zdržel. Třetí hlasování se týká pesticidů. Ne, pardon. Mm-hmm. OK. OK. Uh, so we have a... Takže ještě předtím nás čeká hlasování o Fukushimě. Zahajuji ho. Uzavírám hlasování. 40 bylo proti, 30 bylo pro. Jeden se zdržel, takže zamítnuto. A teď už nás čekají ty pesticidy. Omlouvám se, že jsem to minule spletl. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 44 pro, 27 proti, nikdo se nezdržel. Přijato. Tak a teď strategický přístup k farmaceutickým výrobkům v životním prostředí. Zahajuji hlasování. Za prvé k ústní otázce komise. Uzavírám hlasování. Pro bylo 70, nikdo proti, jeden se zdržel. Za druhé otázka radě. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 68 bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. So, we move today what on the COP15. Tak, nyní COP15. Začneme kompromisem A. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 67 bylo pro, nikdo nebyl, eh, jeden byl proti, pardon, tři se zdrželi. Přijato, tím se dostáváme kom, ke kompromisu C. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 66 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel, přijato. Nyní kompromis V, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Šedesát tři pro, čtyři proti, čtyři se zdrželi. Přijato. A teď se dostáváme k pozněvacímu návrhu 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Ne, my jsme ukazovali, teď bylo hlasování rukama, tak to je jasné, že to nefunguje elektronicky. Není 35. Kdo je pro? Proti? Tak to uvěříme. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. 46 pro, 22 proti. Tři se zdrželi. Přijato. Nyní se dostaneme na, ke kompromisu B. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tak, teď kompromis Z. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A teď kompromis N. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď Pozměvací návrh 50. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 40 pro, 26 proti, 3 se zdrželi, přijato. Pozněvací návrh 51. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 52 pro, proti, ověříme. 52 zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Pro bylo 37, proti 33, zdržel se 1, přijato. Nyní 53. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Nyní kompromis E. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis G. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis S, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 75, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 76 pro, proti, Ověříme. 76 se bude hlasovat. 46 pro, 25 proti. Přijato. 77. Kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis H. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozdělací návrh 81, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis I. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis J, Kdo je pro? Proti? Ověříme. Uzavírám hlasování. 38 pro. A teď už vidíte výsledky. 38 pro, 19 proti, 7 se zdrželo. Tak. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 99. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Kompromis K. Pro, proti, zdrželi se přijato. Sto pět. Jenom první část protože byl přijat kompromis D. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis E1, kdo je pro? L1, kdo je pro? L1. Uzavírám hlasování. 42 pro, 24 proti. So we move to one... Tak teď 106, ne? Budeme hlasovat jenom o první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, ověříme. Uzavírám hlasování. 46 pro, 25 proti, 107. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 111 budeme hlasovat jenom o druhé části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 112, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 103, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis L1. Jo. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato.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 137, ústní pozměňovací návrh SAD, musím ho přečíst. Environmental taxation. We should Místo toho tam bude. When Its member states to reorient taxation systems toward increased use of environmental taxation. So. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Body is closed. Přijato 42 hlasy proti 26. 138. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 139. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis P. Pro? Proti? zdrželi se přijato. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se přijato. 148. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Sto šedesát dva. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. 163, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, zamítnuto. 164 pro, proti, e, ověříme. Myslím, že to bylo zamítnuto. But is closed. One... Zamítnuto. Kompromis. Kompromis pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Teď 170. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Kompromis už jsme odhlasovali, takže 171. Kdo je pro? Proti? Takže zkontrolujeme elektronicky 171. Končím hlasování. 54 pro. To 74, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis U. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 177 pro. Proti? <laughs> proti? Zdrželi se přijat. 178 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 179 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis V, dvojité V pro, proti, zdrželi se přijat. 191 pro, proti, zdrželi se přijat. 192 oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část 192 pro, proti, zdrželi se, přijata. Třetí část při, pro, proti, musíme zkontrolovat elektronicky. Třetí část zahajuji hlasování. Zamítnuta. Kompromis dvojité V. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis X. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 199 pro, proti, zdrželi se přijat. 203 pro, proti, zdrželi se zamítnut. teď teď následující návrhy padají. Takže 206 teď pro, proti, strželi se, zamítnut. 207 pro, proti, strželi se, zamítnut. Kompromis AA pro, proti, strželi se, přijat. 210 pro, proti, zdrželi se přijat. 211 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis AB pro, proti, zdrželi se přijat. Takže hlasujeme jen o druhé části u pozměňovacího návrhu 216. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme. Přijat. 40, 34 pro, 29 proti. 217 pro, proti zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijat. 2 pro, proti, zdrželi se přijat. 3 pro, proti, zdrželi se přijat. 4 pro, takže 4 pro, proti, zdrželi se přijat. 5 pro, proti, zdrželi se přijat. 6 pro, proti, zdrželi se přijat. 8 pro, proti, zdrželi se přijat. 9 pro, proti, ověříme. 9. Končím hlasování. 52 pro. 10 pro. Proti. Stršeli se přijat. 11 pro. Proti. Zdrželi se přijat 12 pro. Proti. Zdrželi se. Uvěříme. 12. Končím hlasování. 51 pro přijat. Nebylo to odsud jasně vidět, omlouvám se. 13 pro, proti, zdrželi se přijat. 14 pro, proti, zdrželi se přijat. 15 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 16 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 17 pro, proti, ověříme. Končím hlasování. 41 pro, 18 pro, proti, hmm, zdrželi se zamítnout. 19 pro, proti. Chcete ověřit osnáctku? Dobře. Takže kontrola osnáctky. Bylo jste žádost. Zamítnuta. Takže zase zpět k devatenáctce. K devatenáctka, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnut. 20 pro, proti, zdrže, zamítnut. 21 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnu. A přijat, pomlouvá se předseda, 23. Chcete ověřit 22? Dobře. Takže končím hlasování. Bylo to jasné, je přijat 23. Pro. Proti zdrželi se přijata 24 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ověříme, to ještě není to jasně vidět. 24. Dvacet pět pro Proti? Zdrželi se? Přijat. Takže elektronické hlasování o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Usnesení je přijato. Takže teď se můžeme posunout k dalšímu hlasování. To je iniciativa EU týkající se opilovačů. Už můžeme začít pozměňovacím návrhem 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Ověříme. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. 62 pro, proti, ověříme. Myslím, že je přijat, ale končím hlasování. Přijat. 63 pro, proti, zdrželi se, přijat. 64 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 5. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 86. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat ten odpadá, takže 87 a 99 budeme hlasovat en blok. Kdo je pro? Proti? Strželi se přijat. Kompromis 6a. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 6a. Končím hlasování. 39 pro je přijat. 98 pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 101. Kdo je pro? Proti? a ověříme 101. Končím hlasování. 41 proti, čili je zamítnut. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrž, zdrželi se přijat. 102, dva, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 103 pro, proti, zdrželi se, přijat. Tak teď se posuneme ke 109. Pro, proti, ověříme. 109. Končím hlasování. 40 proti je zamítnut. 110 pro, proti, zdrželi se přijat. 111 pro, proti, zdrželi se přijat. 116, 116 pro, proti, zdrželi se, přijat. 117 pro. EPP nezvedá ruce, takže 117 pro, proti, zdrže, zdrželi se přijat. A chcete ověřit? Dobře, tak 117 ověříme. Končím. Přijata. 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. 119 pro, proti, zdrželi se, přijat. 120 pro, proti, zdrželi se, přijat. 121 pro, proti, strželi se při a zamítnut. 122 pro. Pro? Mhm. <laughs> proti? Tak ověříme 122. Končím hlasování. Zamítnut. 123. Ano, pro. Proti. Zdrželi se? Přijat. 126 pro. Proti. Zdrželi se? Přijat. 127 pro. Proti. Tak ověříme. Myslím si, že je zamítnut. Končím. 41 proti, takže je zamítnut. 128 a 129 pro. Pro, ti, zdrželi se, zamítnut. Ty. Aha, ověříme, dobře. zahajuji hlasování a končím. Tak bylo to dobře, že jsme to zkontrolovali. Přijat. 132. Pro. Proti. Ověříme také. 132. Končím. Přijat. 133 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 134 pro, proti, Takže to je 134 a 135 dohrom en blok. Začneme znovu tedy pro tyto dva. Proti ověříme. Končím. Zamítnuty. 136 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 137. A omlouvám. 140, omlouvá se předseda pro. Proti. Zdrželi se přijat. 141 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Ale jestli chcete, ne, tak je přijat. 142 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Kompromis 8 pro proti, zdrželi se přijat. 147 pro, proti, zdrželi se přijat. 148 pro, proti, zdrželi se přijat. 149 pro, proti, zdrželi se přijat. 150 pro, proti, strželi se přijat. 151 pro, proti, drž, kon, ověříme. Takže zamítnout. So we move. 152 a 153 dohromady. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Chcete ověřit? Dobrá, ověříme. Končíme. Schváleno. 154 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 155 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 157 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 158 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 9. 100 pro, proti, zdrželi se schváleno. 164 pro, proti, schváleno. 167 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 166 pro, proti, ověříme. 166 ověřujeme. Končíme. Zamítnuto. 168 pro. EPP je pro. Dobře. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 169. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 170 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končíme. Zamítnuto. 171 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď nyní citations. Jedna a dvě dohromady pro, proti, eh, schváleno. Tři pro, proti, schváleno. Čtyři pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pět. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Sedm. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Osm. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Jedenáct. Pro proti, zdrželi se schváleno 12 pro, proti, zdrželi se schváleno 13 pro, proti, zdrželi se schváleno 14 pro, proti, zdrželi se schváleno 15 pro, pr- eh, takže 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. 25 pro, proti, ověříme. 25. Končíme. Zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. 27 pro, proti, ověříme. 27. Končíme. Zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, ověříme. 34. Končíme. Schváleno. 35 pro, proti, ověříme, 35. Končíme. Schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se. No, já myslím, že je to schváleno, ale chcete-li, tak to ověříme. Ne, schváleno je v pořádku. Dobře. 37 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 pro, proti, ověříme. 39. Končíme schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pa- 53 pro, proti, ověříme, 53. Končíme. Schváleno. 54. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Tak, dostáváme se k dalšímu hlasování. To je umožnit digitální transformaci zdravotnictví a pečovatelských služeb na jednotném digitálním trhu. Máme tady kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se schváleno. 38 pro, tedy já jsem řekla nejdřív proti, ale pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 23. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57. Pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 11 pro, proti, tak schváleno, schváleno. Asi už potřebuju napít. 72 pro, proti, eh, schváleno. 73 pro, proti, ověříme. Končíme hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 81 pro, proti, ověříme. 81. Končíme hlasování, schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se schváleno. 90 pro, proti, ověříme. 90. Končíme hlasování. Zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi se schváleno. 16, kompromis 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se schváleno.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 119 pro, to je staženo, tak 120. 120 pro, proti, zdrželi se schváleno, 121 pro, proti, zdrželi se schváleno, 122 pro, proti, zdrželi se schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. 127 pro, proti, schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se schváleno. 130 pro, proti, zdrželi se schváleno. Tak teď máme 1 a 2 dohromady. Pro, proti, schváleno. 3 a 7 pro, proti, zdrželi se schváleno.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 29 pro, proti, zdrželi se schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se schváleno. 32 pro, proti, ověříme. 32. Končíme hlasování. Zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní hlasujeme o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. Okay, so the last two votes on... Poslední dvě hlasování ke korigendům. Blokové hlasování k prvnímu korrigendu. Chcete si vzít slovo? Tak prosím. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že máte za sebou dlouhé hlasování, ale přesto se musím vyjádřit k tomuto korigendu, protože situace je skutečně eh, zatím nezažitá. Korigendy se mají opravovat technické záležitosti a nekonzistentnosti po ukončení trialogu. V tomto případě nám rada navrhuje změny obsahu tohoto nařízení a je to dosti nezvyklé. Co se obsahu týče, tak nemáme úplně problém, protože ty navrhované změny uzavřou zcela jasně právní mezery. Máme ale problém zásadní. Přijímat změny k obsahu nařízení prostřednictvím korigenda narušuje proceduru mimo běžný legislativní rámec. My jsme tedy požádali o to hlasování, pod, navrhujeme podpořit to korrigendum, protože není na nic jiného čas. Nová pravidla totiž musí platit od května příštího roku. Takže je to opravdu trochu hloupá situace. My jsme na tom začali pracovat v roce 2012 a teď už nemáme čas. Takže závěrem, pane předsedo, my máme za to, že by bylo užitečné, abyste napsal radě a komisi a vysvětlil, že jsme nespokojeni s tím, jak to bylo zvládnuto procesně. To bylo jasné, děkuji vám. Dobrá, budeme hlasovat o prvním korigendu. Blokově, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhé hlasování, kdo je pro, proti, zdrželi se, také přijato. Dobrá, takže tím tedy můžeme přestat nebo skončit s hlasováním. Takže budeme pokračovat s posledním bodem. Strategický přístup k farmaceutickým výrobkům v životním prostředí. Jménem EPP bude hovořit pan Bušoj, který je dokonce přítomen. Ctíme si toho, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jenom velice stručně, paní předsedo, kolegyně a kolegové, v březnu tohoto roku Evropská komise přijala sdělení týkající se strategického přístupu EU k farmaceutikám v životním prostředí. S kolegy jsme připravili ústní otázky, jednu pro radu a druhou pro komisi a také jsme připravili usnesení, o kterém se bude diskutovat ve výboru v lednu. Ve sdělení máme šest oblastí a pár konkrétních opatření, nicméně potřebujeme více. V některých oblastech je potřeba novelizovat právní úpravu či ji doplnit. A výsledkem této otázky a výsledkem usnesení snad jak komise, tak evropské členské státy učiní závazky a naplní je činy. Všichni asi se shodneme na tom, že je potřeba snižovat vypouštění farmaceutik do životního prostředí a snižovat plítvání s nimi, ale zároveň je také potřeba pracovat preventivně. Dá se to řešit přímo při nákupu léčiv ze strany pacientů. Například by počet léků v balení mohl být optimalizovaný. Nebo bychom měli v nemocnicích, nebo bychom mohli mít v nemocnicích a v lékárnách programy pro vracení nevyužitých léků. V každém případě si myslím, že potřebujeme konkrétními opatřeními snížit přítomnost farmak v životním prostředí. Budu se těšit na tuto diskusi a rád si vyslechnu odpovědi Evropské komise. Děkuji vám. Pan Zídl za SAD, prosím. Děkuji, ano. Jsem rád, že napříč frakcemi tedy uznáváme tu nutnost, abychom přijali opatření eh, a skutečné povinnosti. Je to obzvlášť důležitý problém, zejména v souvislosti s, těm, s tou rezistencí vůči antibiotikům. A v poslední mimořádné zprávě účetního dvora eh, byl velký počet lidí, kteří skutečně eh, byli otrpěli, eh, umřeli tedy na choroby infekční a z důvodu tedy rezistence vůči bakteriím musíme také omezit vypouštění těchto odpadů do vody a odpadní vody a je velmi dobré, že jsme se napříč politickými frakcemi skutečně shodli za v zásadě na eh, této otázce, že musíme a tedy také na tom usnesení, které je zde předloženo. Děkuji. Děkuji eh, Veronik za Renu, Ano, děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit francouzsky. Je to opravdu zásadní problém, který má Eh, rozsah, tedy nad rámec Evropské unie. Naprosto souhlasím s tím, že je nezbytně nutné přijímat preventivní opatření. Nicméně některé nebezpečné léky, mám na mysli například léčiva proti rakovině, se prodávají tedy v orální, na orální podávání, což znamená, že tam není žádný specifický okruh, kterým tedy procházejí ty léčiva. Samozřejmě to způsobí problémy znečištění životního životního prostředí léky proti rakovině, které sami mohou z dlouhodobého pohledu způsobit rakovinu. Děkuji za ID. Nemám žádného řečníka. Za zelené. Michel Rivazi. Děkuji, pane předsedo. Ano, poslouchejte, Mhm, nikdy není. Už od roku 2008 hovoříme o tomto problému a to řešení přichází poměrně pozdě. Komise řekla, že skutečně problém farmakologických látek v životním prostředí, že to je problém a že je potřeba něco proti tomu dělat. Potom v roce 2013 byla zpracována studie, která uváděla, že je potřeba zavést legislativní opatření a že komise musí předložit do roku 2015 návrh. A nyní máme rok 2019 a co nám navrhuje komise, takovou velmi lehkou strategii. Je potřeba informovat lépe eh, dávat pozor a tak dále. Já tedy sděluji, že OECD vydala zprávu, která říká, je potřeba přijmout skutečně drastická opatření a to na legislativní, na zákonné úrovni. Není to něco light, tedy něco, co můžeme udělat. Když se podívám do té zprávy, tam se říká 10% farmaceutických pro, le, eh, le, eh, prostředků může oško, poškodit životní prostředí. Jsou to antidepresiva, analgetika, Potom koncentrace antibiotik v odpadních vodách se také zvyšuje, což eh, způsobuje farmakorezistentní rany. A to, že vlastně uvedla i G20, je potřeba naléhavě přijmout opatření. Jsou zde tři nesmírně důležité věci. První je potřeba odhadnout dopady na životní prostředí těchto farmaceutických prostředků na základě, na úrovni povolení, která se uvádějí na trh. Když se povoluje nějaký, nějaký lék, tak je potřeba zhodnotit dopady na životní prostředí. Tak tomu už je u veterinárních prostředků, ale není tomu tak bohužel u humánních léčiv. Takže toto by byl velice důležitý návrh, který bychom měli udělat. A není to, že by se mělo říci, mohlo by, je, je nutné toto udělat to mohlo by se, to je příliš vágní formulace. Druhá věc. Je potřeba, aby ve, ve všech léčivech asi tři tisíce aktivních látek existuje, které se vypouštějí. Je potřeba, aby do roku, nebo dva, do roku 2006 nebylo nutno provést hodnocení ohledně dopadu na životní prostředí, takže to, co je všechno po roce 2006, tak už se to hodnocení provádělo, ale předtím nikoliv. Takže by se tedy mělo provádět toto hodnocení u všech léků. A konečně, bylo by potřeba, abychom vyzvali komisi, aby přijala veškerá opatření k tomu, aby importované léky a výroba jejich odpovídala stejným vysokým environmentálním standardům jako u léčiv vyráběných v Evropské unii, protože nyní vidíme při importu těchto léčiv, které se z velké části vyrábějí v Číně, v Indii, že jsou zde dvojí standardy. My zde máme drastická opatření v Evropské unii ohledně ekologie. No a podívejme se, co se děje v těch zemích. Takže je potřeba, aby byly opravdu kontroly a aby se povolil dovoz aktivních látek z těchto zemí pouze tehdy, když proběhly kontroly a bylo tam schválení. Na jedné straně to není dobré pro ty země, ale není to dobré ani pro nás, protože Podívejme se na životní prostředí, na vody, které jsou znečišťované, i na potraviny, které tím potom trpí. Takže uvidíme, jak se bude hlasovat na plenárce, ale musíme být daleko striktnější, protože jinak se neposuneme ku předu. Pokud to budou jen nějaké výzvy, vyzýváme, tak to prostě k ničemu nepovede. Musí to být legislativní návrh. Děkuji za EKR paní Kopčinská. Děkuji, paní převodnice. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. To, že Evropský parlament pracuje na problematice farmaceutik v životním prostředí, je důležité. Máme za sebou intenzivní práci, ten text je dobrý. Děkuji kolegům a kolegyním za spolupráci, děkuji také sekretariátu. Podporuji většinu návrhů v tomto usnesení, zvláště ty, které odkazují na podporu vývoje farmak, která jsou méně škodlivá pro životní prostředí. Musíme uznat a propagovat eh, nové vědomí eh, o výrobních i po výrobních dopadech a podporovat nové praktiky. Nejenom ty, které regulují, jak se vyrábějí farmaka, ale také ty, které budou se zabývat jejich kontaktem se životním prostředím. Rádi bychom zvýšili citlivost lidí při práci s farmaky a jejich dopady na životní prostředí. Musíme být ale odpovědní a jako politici bychom měli podporovat subjekty v jejich činnosti a dohlížet na tu jejich činnost. Pochopitelně všechny činnosti by neměly omezovat přístup pacientů k léčivům. Neměli by ani oslabovat rozvoj a výzkum a vývoj. V bodě 27 je trochu problém. Je proto pracovat na snížení rizika eh, farmak pro životní prostředí při zachování zdraví pacientů a jejich přístupu k farmakům. Chybí mi tam potrhnutí toho, že farmaceutický průmysl, což je v podstatě jediný subjekt, který přesně zná výrobní proces, by měl být zavázán k tomu, aby identifikoval stávající mezery ve vědomí, a to jak v oblasti léčivých prostředků pro lidi, tak pro zvířata, o tom, jaký mají dopad na životní prostředí. A platí to třeba i pro případy syntézy těchto produktů, které mohou být jak v půdě, tak ve vodě. A v této oblasti předložím pozněvací návrhy. Děkuji. Thank you. Děkuji za GUE. Máme tady nějakého řečníka? Nevidím. Někdo další? by se chtěl na něco zeptat, než dám slovo zástupci nebo zástupkyni komise. Takže nyní dáváme slovo Evropské komisi. Paní Tezer. Děkuji. Ze za komisi bych nejprve chtěla říci, že jsme velmi rádi, že Evropský parlament eh, se takto zajímá o téma farmaceutických přípravků. Jak víte, naše nová komise nastoupila tedy, eh, začala Máme tedy novou předsedkyni, paní von der Leyen, která mm, stanovila své politické mm, pokyny už před nějakou dobou. Hovoří o té zelené dohodě, Green Deal, s cílem nulového znečištění takže skutečně doufám, budeme pracovat velmi proaktivně na tomto tému, farma, v tématu farmaceutických přípravků. Je to skutečně přelomový okamžik a doufám, že všichni budete zapojeni do této práce a že budeme spolupracovat na tom. Jsme také velmi rádi, že mnoha témata, která jsou uvedena v návrhu usnesení, už jsou součástí naší farmaceutické strategie. Ta strategie, jak víte, byla schválena komisí v březnu a od té doby jsme začali velmi aktivně na tomto pracovat. Já jsem z generálního ředitelství pro životní prostředí a těsně spolupracuji s Eh, kolegy z generálního ředitelství pro zdraví, protože zde máme celý ten cyklus, ten životní cyklus v podstatě farmaceutických eh, přípravků. Nemůžeme na tom pracovat pouze z ekologického hlediska. Samozřejmě to má dopady na kvalitu vod, protože tady ta, ty vypouštěné prostředky do vod, to je opravdu něco velmi závažného a musíme uh, na tom pracovat, aby k tomu nedocházelo. Jeden ze zásadních principů té naší farmaceutické strategie spočívá v tom, že ti, kteří vyžadují speciální léčbu, speciální léky, musí mít k ním přístup. Nesmí docházet k žádnému omezení přístupu k těmto léčivům, která které potřebují tedy eh, pacienti s některými velmi těžkými onemocněními, jako je rakovina a tak dále. Týká se to tedy eh, více oblastí, kde jsou nutná opatření, musíme postupovat eh, udržitelně tedy při řešení této otázky farmaceutických přípravků. Už jsme začali konat v mnoha oblastech, jak už zde zaznělo, komise ano, poskytneme všechny podrobnosti a stávající situaci, abych jen využila příležitost a řekla bych, že organizujeme velkou konferenci o vodě příští týden v Saragoze. Bude tam blok eh, právě věnovaný farmaceutickým přípravkům od 12 prosince budeme diskutovat se zástupci Světové zdravotnické organizace a z dalších, dalších organizací, jak řešit toto téma. Téma zdrojů, téma vypouštění. Doufám, že někteří z vás budou schopni se účastnit. Ta konference bude také vysílána online, tak se případně můžete jí zúčastnit aspoň touto formou. Možná bych se pokusila nicméně odpovědět na několik témat, která zde zazněla. První se týká ekologických dopadů a hodnocení, které se provádí a možná těch roz, toho rozdílného přístupu k veterinárním a humánním prostředkům. Je jasné, že u humánních léčiv, a už jsem to řekla, musíme zajistit, aby pacienti měli přístup k co nejlepší možné léčbě. Takže rozdílný přístup v hodnocení neznamená, že dopad na životní prostředí eh, humánních léčiv není brán na zřetel. Musíme se samozřejmě zaměřit více na snižování rizik. Každá společnost už předkládá hodnocení environmentálních rizik s cílem snižovat eh, vypouštění tedy těchto přípravků do, živ- do životního prostředí, do recipientu. Musíme se také ujistit o tom, že dobře chápeme, že léčiva a chemikálie nejsou řešeny stejně v evropském legislativním rámci. Toto musíme také brát na zřetel, když tedy řešíme otázku farmakologických přípravků komise také by měla zvážit legislativní akce, zde zaznělo. Nevím, zda všichni to víte, ale v rámci rám, rámcové směrnice o vodách už se řeší tyto věci. Máme tam určité standardy, potom zde máme také směrnici o prioritních látkách a máme takzvaný watchlist, kde je tedy, to že tedy seznam těchto farmakologických prostředků. My jsme si tedy vědomi této problematiky a doufáme, že Příští rámci příští revize se nám podaří udělat ještě více. Zapojuje, je potřeba, aby se zapojili všechny členské státy a také vy sami, tak abychom byli po, dokázali tedy upgradeovat, jak si revidovat a zlepšit tady tyto věci. Musíme spolupracovat, využít této příležitosti tak, aby více látek bylo uvedeno na tomto seznamu. Potom je potřeba zohledňovat také tu mezinárodní dimenzi. To je velmi důležité, jak zde zaznělo. Máme už několik iniciativ, které probíhají v rámci DG Santé, také v rámci dialogu s hlavními partnery, s hlavními zúčastněnými subjekty a v rámci DG Environment děláme totež. Diskutujeme o tom nejen se zástupci orgánů, ale také se zástupci farmaceutických firm. A snažíme se zajišťovat, nebo vyvíjet určitý tlak také na výrobce. Nejlep, jeden z nejlepších způsobů je Eh, skutečně stanovovat kritéria v rámci veřejných zakázek, kde tedy, které tedy budou splňovat kritéria naší strategie. Děkuji vám a za váš zájem a za vaši spolupráci. Děkuji. Děkuji vám. A teď eh, tedy pro předkladání pozměvacích návrhů máme termín 29. ledna. A pan Buzoj eh, tady možná nebude. Ano, ano. Budete tady dobře jako uh, náhradní člen uh, Envy. Takže děkuji, tím končí dopolední zasedání našeho výboru a pokračujeme ve 14.30.